A teď se dostáváme k vysvětlování hlasování. Začneme vysvětlováním, eh, která neproběhla včera. A poté budeme pokračovat hlasováním, eh, vysvětlováním hlasování k dnešním odhlasovaným usnesením. Takže první bod je usnesení k situaci v oblasti Středomoří a potřeba celostního přístupu k migraci. Jako první má slovo pan Luke na jednu minutu. Jste Luke? Pane Luke. The next speaker. Jako další má slovo paní Jill. Paní Jill, máte slovo. The next speaker is Mrs. Jako další má slovo paní Ferrara. You have the floor. Grazie, presidente. Le problematiche che... Děkuji vám, paní předsedkyně. Problémy, které dnes se jsou vyvolány migračními proudy, se musí účinněji pojednávat a Evropská unie k ní musí přistupovat celistně. Třeba mít taková opatření, která zamezí dalším tragédiím ve Středomoří. Je důležité, eh, také vymítit kriminální převaděčské bandy, kteří vydělávají na uprchlících je třeba dodržovat a hlavně přepracovat Dublinskou dohodu. Žádosti o azyl musí být daleko rychleji přeskoumány a je třeba to také kontrolován. Tento poslední bod má zásadní význam. V Itálii probíhá šetření o vydávání peněz v takzvaném záchytném systému a to celé často eh, nahrává organizované kriminalitě. Přáním je, aby EU co nejrychleji diskutovala politiku mm, eh, imigrační, aby ji postavila nově nohy. Děkuji. A teď pan Šulce. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, situace migrantů ze Středomoří je stále horší. Islámský stát i křehká Politická hospodářská situace v severní Africe nutí stále více lidí utíkat do Evropy. Zejména situace v Sýrii sleduji já jako předseda mašrikské delegace. Musíme těmto lidem pomáhat především přímo na místě, ale pomáhat také těm, kteří jsou v Evropě. Důležité je, aby všechny členské státy se navzájem přitom podporovaly, tak jak to říká článek 80 eh, zakládajících smluv. Přitom je třeba zvládat migrační, migrační proudy a rozdělit protože jinak bychom příliš zatížili obyvatelstvo v některých státech. Vyžaduje komisi, aby zde realizovala potřebná opatření či předložila jejich návrh. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkujeme. Jako další má slovo paní Giuffrida. Grazie, presidente. Ho sostenuto la risoluzione. Paní předsedkyně, já jsem podpořila toto usnesení, protože je to další malý, ale správný krok pro řešení problematiky imigrace. Nemůžeme eh, tuto otázku označovat jako naléhavost. Stává se to rutinou a to znamená, že tady musíme pochopit tento nouzový stav a musíme každý den přispívat k tomu, aby bylo učiněno vše, co je nezbytné. to musí být jasně definován, protože hrdiné činy, eh, které přinesli Italové v rámci operace Mare Nostrum musí být odpovídajícím způsobem oceněny v Itálii, na Sicílii i v jiných středomorských státech. Mm, jsou Italové vystaveni velkým proudom uprchlíkům a proto musíme otevřít další legální imigranční kanály a je třeba také působit přímo v zemích na místě, aby bylo možno zabránit dalším tragédiím. Pan Sebastián, děkuji. My jsme hlasovali pro toto usnesení, protože dramatickým způsobem prožíváme drama uprchlíků přicházejících do Evropy. E, já pocházím z oblasti Andaluzia, zastupuji takhle Balearské ostrovy Sautu a Meliu, kde se tato tragédie vidí každý den. Líbí se mi toto usnesení, protože přispívá globálním přístupem k řešení této otázky. Líbí se nám, protože podtrhává odpovědnost Evropské unie v této oblasti, v oblasti imigrace a vyzdvihuje nezbytnost přeskoumat naší politiku kooperace, protože jedině politika kooperace se musí snažit přispět ke kvalitě lidí v jejich zemích původu, zlepšit budoucnost těchto zemí, aby zabránili těmto silným imigrančním proudům. Děkuji. Thank you, the next... Děkuji. Jako další má slovo paní Arnoutu. Pane předsedo, drazí kolegové, stejně tak jako kolegové z Front National jsem hlasovala proti tomuto usnesení, které se nezaobírá hlavním problémem imigrace, ke kterým dochází v evropských státech. Evropská unie je neschopná kontrolovat forty eight kilometrů a nine four hundred kilometrů pozemní hranice i když je kompetentní k tomu, aby to dělala. Ale nedělá to. Poté, co vstoupila v platnost šengenská dohoda, Mm, Evropská unie nevy, neučinila všechno proto, aby dostatečně chránila vnější hranice, zejména na jihu, Franc- na jihu Evropy a zejména Francie. Každý týden překračuje francouzsko-italské hranice tisíce migrantů. Blízko Nis, kde jsem byla zvolena, a je třeba, aby se státům předala kontrola hranic jako další má slovo paní kolegyně Pagazarutu a Ruiz, která tady ale není. And the next speaker is Madame Matera. Jako další paní Matera. She's not here. Ta tu také není. Aha. Tak zkusíme dalšího. Paní Mlinar. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem tomuto usnesení o celostním přístupu Evropské unie k problematice imigrace ve Středomoří souhlasila. Celostní přístup je správnou cestou reakce na výzvy, kterým EU čelí právě v tomto tématu imigrace. Migrační proudy jsou strukturálním problémem v EU. Kontrola vnějších hranic a asilová politika mají veliký vliv na lidská práva emigrantů a emigrantek a situace ve Středomoří nám to ukazuje znovu a znovu každý den. Proto musíme naléhavě vyvinout novou strategii k legální migraci. V této souvislosti doporučuji přijmout návrh rakouské vlády k rozdělování na zásadě solidarity. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Tomasič. She's not here, madam. Ta tu není, paní Kiniči. Grazie, presidente. È ormai diffusa la consapevolezza. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, mezitím e, vidíme, že imigranční problémy je třeba řešit koordinovaným způsobem. V zemích původu musíme bojovat proti příčinám válka, pronásledování, chudoba a musíme okamžitě učinit vše, co je v našich silách, abychom zachránili život těch, eh, kteří podnikají tyto nebezpečné cesty, kteří jsou vykořišťováni kriminálními organizacemi. Musíme najít legální možnosti pro to, abychom dosáhli, aby oni dosáhli v Evropu a musíme vytvořit eh, příslušné záchytné systémy. A to se praví v usnesení, které jsme odhlasovali. Jistě to není vyčerpávající odpověď, ale je to první důležitý, možná nejdůležitější krok tohoto Evropského parlamentu aby byla uvedena v taková opatření, která jsou nezbytná. Komise a interní struktury se musí držet této linii a proto jsem hlasovala pro. Jako další pan Zdechovský. Děkuji, paní prezidentko. Eh, já bych chtěl k této otázce říct jenom svůj jeden velmi důležitý postřeh. v říjnu 2013 evropský parlament přijal usnesení o imigračních tocích ve středomoří krátce poté rada ustanovila pracovní skupinu pro středomoří načež eh, následovalo několik sdělení komise. toto usnesení velmi vítám protože je v hodně ohledech komplexní. osobně podporuji komplexní řešení na kterém se eh, shodnou všechny státy evropské unie a mým posledním přáním pro rok two thousand and fifteen je abychom opravdu hledali řešení na kterém se shodneme my demokratické strany evropského parlamentu. když nebudeme o imigraci hovořit my demokrati necháme toto téma různým populistům a nacionalistům a to tématu imigrace určitě neprospěje. děkuji vám a přeji vám krásné svátky. Děkujeme. Děkujeme, pane Zdechovský. Jako další paní Moretti. grazie presidente onorevoli colleghi esprimo soddisfazione. děkuji vám paní předsedající já bych chtěl vyjádřit své uspokojení s tím včerejším hlasováním. Eh, my získáváme integrovanou politiku a je to něco, co se děje každý den, každodenní tragedie eh, v Středomoři. My se musíme k tomu postavit všichni dohromady. Je to naše společná zodpovědnost. My potřebujeme konkrétní odpovědi. A především jde o příčiny problémů. Protože se hledají a musí se hledat eh, nové eh, kanály pro eh, imigraci. Středozemní moře se stává hromadným hrobem neidentifikovaných těl. A země na pobřeží Středozemního moře se s tím nedokážu vyrovnat. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Mamikince. A jako první promluví pan Jurek. Děkuji vám, paní předsedající. My jsme se rozhodli o tom, že podpoříme dohodu o přidružení Gruzie k EU. A já jsem by samozřejmě pro, protože všechno to, co eh, podporuje nezávislost zemí eh, na území bývalého Sovětského svazu, je v duchu evropské solidarity. Ale musím vyjádřit jednu věc, kterou eh, nechválím a sice je nucení Gruzie eh, k eh, přijetí homosexuality. Společnou eh, hodnotou pro Evropu je pochod pro rodinu na výzvu pravoslavné církve. A to, že Gruzii někdo obvinuje z homofobie, tak tím se vyslovuje proti hodnotám, která platí od Litvy až po Chorvatsko. Apeluji zejména na EPP. Eh, e Hlasujte tak, jako by hlasovali Schumann, eh, Gaspery a eh, další. A přeji vám veselé Vánoce. Děkuji vám. Děkujeme vám. Jako další pan Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jako poslanec z České republiky bývalé postkomunistické země která má tragické zkušenosti se sovětským svazem jsem velmi vítal a velmi vítám že jsme dnes přijali a podpořili dohodu o přidružení gruzie a otevřeli jsme tak cestu cestu této země která kdysi byla součástí sovětského svazu a kde rusko dodnes uplatňuje své vlivové zájmy mezi demokratické státy mezi rodinu evropských demokratických právních států. je to podle mého názoru velmi důležité je velmi důležité že naše politika politika evropské unie podporuje tyto bývalé části a bývalé země komunistického bloku a že jim umožňuje stát se právními a prosperujícími státy na poslední schůzi jsme takto podpořili moldavsko nyní takto podporujeme gruzii a já doufám že tato smlouva bude přínosem pro gruzii při rozvoji právního gruzínského státu a při rozvoji gruzínské ekonomiky. považuji to tedy za velmi důležité a jsem rád že naše politika je orientována na rozvoj této východní části evropy a řekněme části asie. je to velmi důležité a doufám že v tom budeme pokračovat. děkuji. Thank you. Next speaker is man. Děkuji. Nyní paní Ždanuka. Paní předsedající, já jsem hlasovala proti této rezoluce, protože ta z ní eh, vyzařuje eh, duch rozdělení, nikoli sjednocování, zejména v podkavkazí. Je třeba říci, že eh, pro tři eh, republiky eh, v Podkavkazí eh, je to nepřijatelné a ponižující, protože máme zde další republiky, kteří by si zasloužili stejný přístup. Dále zde máme Abcházii a Jižní Osecii, což jsou okupována teritoria. A Ruska se na ní snaží změnit jejich status. Pokud někdo tvrdí, že asociační proces není hrozbou eh, pro ruské zájmy, to je pouze prázdná deklarace. Protože eh, my říkáme, že našim východním partnerům chceme pomáhat k prosperitě, ovšem toto je pochybné. A nyní pan Petr Jár. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hlasoval jsem za tuto dohodu, protože je to teprve začátek, ale je to eh, dobrý moment, jak zlepšit svět, jak zlepšit svět, když se zlepšuje obchod a když eh, zájemně se sebou nacházíme, ne, pardon, zacházíme s respektem. A pro mě je to skutečně velké důvěru tvořící opatření umožňujeme zemi alternativy a společně pomáháme zlepšit tento svět a v tomto ohledu je to pro mě skutečně také dobrý signál pro další asociační smlouvy, které také pomohou vnášet do těchto oblastí evropské hodnoty a dnes to pro mě znamená, že už nenecháme tuto oblast samotnou. Thank you, Mr. Yang. Děkuji, pane Járe, a nyní pan Henan. Děkuji, paní předsedající. My bychom neměli eh, dopustit, aby eh, aktuálnost eh, ukrajinské krize nás odvedla naši pozornost od dalších případů ruského expansionismu. Tady máme Eh, další příklady anektovaných území, eh, nejenom Ukrajinu. Eh, toto už známe z 19. století, trend, který se prosazoval během celých sovětských dějin. A je zde boj mezi těmi, kteří chtějí svobodu a demokracii a ti, kteří tínou k autokracii. Jde to v podstatě o právním státě samozřejmě je na Ukrajincích a na Gruzíncích a na všech ostatních zemích, aby se rozhodli. Ale jestliže se rozhodnou jít směrem k, ves, k západním liberálním hodnotám, máme povinnost jim pomáhat, aby se mohli připojit k euroatlantické komunitě. Thank you. Next speaker is... Děkuji a nyní pan Wolf. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, opět eh, tento parlament hlasoval pro něco, který eh, povede k posílení neokolonialismu Evropské unie a imperialismu. Důsledky o těchto Vánocí eh, člověk by se nad nimi smál, kdyby to nebylo tak vážné. U nás máme městečko zvané Stockholm. Tisíce lidí o těchto Vánocích nebudou mít jídlo a teplo ve svých domovech. Eh, budou muset stát fronty před potravinovými bankami. Tento parlament hlasoval o tom, že vezmeme peníze lidem v Evropské unii a budeme je dávat autokratům v Gruzii a jinde. Ano, berete jídlo mým voličům a dáváte je nenasytům v Gruzii. Já jsem hlasoval proti tomu, protože my nevěříme v evropský imperialismus, my nevěříme v to, že je správné brát chudým a dávat bohatým. My nechceme, aby lidé ve Stokpolu byli, měli chudé Vánoce, proto aby bohatí v Gruzii mohli mít ještě bohatší Vánoce. A nyní pan Sean Kelly. Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, byl velice potěšen, že mohu podpořit tento návrh a hlasoval jsem pro. Je také důležité, že jste byli spolu současný a bývalý prezident a byli svědky našeho demokratického rozhodování. Velká většina poslanců hlasovalo pro. Samozřejmě, že jsou tady takoví, kteří mají eh, odlišné názory, ale demokracie to znamená pluralitu názorů. A také Gruzie má své demokratické právo vzlížet k západu, spíše než být vtahována do východu. Vzhledem k tomu, zde na úrovni Evropského parlamentu. E, to ukazuje naši chuť a vůli a přání, e, aby každý lidé, každý člověk mohl být svobodný, včetně státu a vlád. Myslím, že je to dobrý den pro Gruzii i pro Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. Děkuji. Teď se dostáváme k další zprávě tedy doporučení Andrejse Mamikince o dohodě o přidružení s Gruzií. Jako první má slovo pan Pospíšil. Paní prezidentko, já jsem svůj postoj již vyjádřil, proto řeknu pouze jednu myšlenku. Je dobře, že tato asociační dohoda neobsahuje pouze ekonomické otázky neřeší pouze otázky cel a řekněme volného obchodu ale řeší i právě budování právního státu v gruzii to znamená posílení některých právních odvětví jako je třeba téma eh, veřejných zakázek. to si myslím že je strašně důležité. jako bývalý ministr spravedlnosti v české republice vím že přidružení k evropě by nemělo být pouze ekonomickou otázkou ale i otázkou neekonomických témat a to na prvním místě rozvoje právního státu. tedy jsem rád že tyto otázky otázky tato dohoda také řeší proto jsem ji podpořil. děkuji vám. Děkujeme. Jako poslední pan Já jsem hlasoval proti dohodě o přidružení s Gruzií. E, imperialismus EU a míchání se do zemí bývalého sovětského bloku zahájilo krizi na Ukrajině. Ale to EU nestačí. Proto se EU plete i do Gruzie touto dohodou o přidružení. Gruzie v roce 2008 byla ve válce s Ruskem. UKIP je přesvědčen, že EU pouze přilívá olej do ohně tohoto konfliktu. Tím, že padají ceny ropy, a tím pádem padá i cena rublu. Rusko a eh, jeho vedení jsou ve velmi křehké situaci a je velmi nerozumné provokovat pana Putina. Eh, přes všechny jeho hospodářské chyby má on víc tankových divizí než celá Evropská unie, která jich má celkem nula. Baronka Eštnová, nebezpečná amatérka, euroministrině zahraničních věcí, rádoby, se snaží uvrhnout Evropu do války. A to bylo ještě před pádem rublu. Nechceme opakovat rok 1914 v roce 2014 jenom kvůli imperialismu Evropské unie. To je skutečně velmi, velmi nebezpečný a hloupý krok provokovat takto toho pomyslného ruského medvěda. Dámy a pánové, zápis této schůze bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího plenárního zasedání.